Also ich glaube, wir können beginnen. Myslím si, že můžeme začít. A dříve než zahajme pořad jednání, tak bych tady chtěl přivítat návštěvnickou skupinu Gabriele Projst. Pochází z mé vlasti, takže já vás srdečně, skutečně z celého srdce tady vítám. Vítám vás ze Bruselu. Je to region Severní Podní Vestfálsko a je to návštěva Gabriele Projst. Nyní k našemu pořadu jednání tady velmi vítám kolegu Jense Gajera, který taky pochází z tohoto regionu a který je členem výboru pro rozpočet. Máme tradičně velice dobrou efektivní spolupráci mezi výborem pro dopravu a výborem pro rozpočet a pan Gajer nás krátce poroferuje o tom, jak vypadá aktuální stav věcí a priority rozpočtu 2017 a pak s ní budeme mít o tomto tématu diskusi. Je důležité, aby priority výboru pro dopravu byly zohledněny také v výboru pro rozpočet, tak aby parlament mohl mít vůči radě radě silný hlas a mohl tímto silným hlasem s radou eh, vyjednávat o rozpočtu na 2017. Pan Gajer, prosím, děkuji, vážený pane předsedo, milý Michaeli, já také pocházím z toho regionu, jsem z Esenska, sice to není tedy Vestpánsko, ale já tedy zdravím sousedy, abych tak řekl. Jde o peníze. Na tom vidíme, že pokud eh, se radíme o tom, jak ty peníze chceme utratit a vydat, tak je tady méně početné, početná účast, než když hlasujeme, nebo než když diskutujeme o to, jak tady vydáváme ty peníze. Já jsem poněkud obtížné situaci, neboť výbor pro dopravu je druhým výborem, který jsem navštívil. Nejdříve jsem byl ve výboru pro rovnost pohlaví a práva žen, to bylo dnes dopoledne. A myslím si, že až ukončím návštěvu všech výborů, tak pravděpodobně hm, všichni výbory mi řeknou, ano, existují priority, ale ty naše jsou úplně nejdůležitější. Takže jsem v poněkud nešťastné situaci, že nyní budu s vámi diskutovat s vědomím, že nakonec stejně učiním šťastné pouze um, šťastným pouze málo výborů a mnoho politických přání prostě nebude zapracováno do tohoto rozpočtového procesu, prostě se tam neodrazí. My jsme zcela na počátku rozpočtového procesu, minulý týden ve Štrasburku jsme, se věn, jsme přijali směrnici Evropského parlamentu, kolegové kolegyně se toho účastnili je to něco jako nastavení priorit a takový všeobecný odhad té problematiky, to, jak tedy vidí Evropský parlament rozpočtovou situaci na rok 2017, který nyní začínáme sestavovat. A jsme eh, skutečně obzvláště prekérní situaci, neboť my všichni v tomto parlamentu děláme politiku a proto já Musím hovořit o situaci, ve které se Unie nachází a o těch různých krizích, které jsou. Ano, musím to zmínit, ale nemusím se tomu dlouze věnovat, neboť to všichni znáte. Ale tato situace, milí kolegové, vedla k tomu, že v tom minulém rozpočtovém procesu, což, je tedy, což byl rozpočtový proces pro rok 2016, Evropská unie využila veškeré nástroje, které rozpočet zná s jednou výjimkou, a to je takzvaná contingency margin, tedy rezerva pro mimořádné, při, eh, mimořádné situace, kterou můžeme použít, ale pokud veme peníze z, te, z této marže, tak ty peníze, které takto zmobilizujeme, musíme do roku 2020 uspořit někde jinde. Takže je to skutečně velmi nouzový nástroj. Pokud ho použijeme, tak nám musí být jasné, že ty peníze, které použijeme v rámci toho nástroje, prostě někde na jiném místě, v těch následujících letech budeme muset ušetřit. Veškeré ostatní nástroje jsme skutečně již mobilizovali. Krizová situace v Unii se nezměnila, naopak se ještě zhoršilo. Eh, rok, rozpočtový rok 2016 začal před chvílí a včera jsme v rámci eh, rozpoč- jarního dialogu se dohodli s ostatními institucemi, že je první pozměňovací rozpočet, eh, že s ním tedy budeme souhlasit. To je mobilizace 100 milionů eur pro zlepšení obtížné humanitární situace v Řecku, obtížné humanitární situace uprchlíků. Tedy vytváříme tady nový politický nástroj. A samozřejmě je nutné, aby existovalo, o tom nikdo na výboru pro rozpočet nepochybuje, ale samozřejmě klademe radě otázku, jak dlouho ještě chcete pokračovat s takovýmto neustálým jak si řešením nouzovým, jak dlouho chcete ještě brát peníze z evropského rozpočtu pro to, abyste řešili nové politické úkoly, které před kterými eh, Unie stojí. Mám tu například dalších 750 dodatečných milionů eur pro zlepšení situace u v Turecku které musíme nalézt v rámci rozpočtu na rok 2017. A to z toho objemu, toho rozpočtu, který byl eh, rozhodnut na rok 2016. Takže je tady další dodatečný úkol. A když vycházíme z toho, že humanitární situace bude i nadále natolik obtížná jako nyní, tak i ten nový finanční nástroj bude potřebovat další peněžní prostředky. A to ani nemyslím na to, jaké další krize například mohou přijít, například zemědělství, které je velice náchylné vůči krizím. A e, v tomto kontextu my tedy sestavujeme rozpočet na rok 2017 a říkám to také proto, abych upozornil na to, že Evropský parlament chce e, používat nástroje evropského rozpočtu proto, aby dělal politiku pro lidi. Hospodářskou, sociální, ekologickou, aby aby zlepšila hospodářskou, sociálně, ekologickou situaci v Unii, ale musí nám být jasné, že naše prostředky jsou velice, velice omezené. A také nejsou volně k dispozici. Eh, vedli jsme mnoho diskusí, v roce 2016 v rámci toho rozpočtového procesu na rok 2016 o tom, že právě tento výbor oprávněně vyjádřil svou nevoli, svou nespokojenost s tím, že část z té záruky pro fond EFSI byly odebrány právě z CEFu, tedy z nástroje pro propojení Evropy, což je ten nástroj, pomocí kterého výbor pro dopravu dělá dopravní politiku. Tato nespokojenost je oprávněná, ale musíme si uvědomit jednu věc. Střednědobý finanční rámec jasně staví do velké míry, vlastně jasně nastavuje peníze. A je to prostě určeno. To je ten proces, kdy se 28 eh, členských států dohodne na, ten střední, na tom střednědobém finančním rámci na 7 let a každý se potom vrací domů s tou takzvanou národní obálkou. A ta národní obálka jednak na jedné straně popisuje, do kolik peněz ten členský stát musí odvést do společného rozpočtu a zároveň také popisuje, co takový stát bude moci odčerpat ze sociálního fondu, z regionálního fondu, z fondu pro zemědělství a z dalších fondů. A ty členské státy, když se tedy, když se stavali aktuální víceletý finanční rámec, tak eh, si vymohli, aby při té střednědobé revizi víceletého rámce bylo zajištěno, že nikdo nešáhne na ty národní obálky. Evropský parlament byl tehdy toho názoru, že to je špatně ale tak toto prostě bylo. Já jsem velmi vítal Lisabonskou smlouvu, ale musím říct, že právě v rozpočtových otázkách nám odebral jisté rozpočtové pravomoci. To je, myslím, je jedna z velice málo nevýhod, kterou Lisabon přinesl pro parlament. Ale pokud tomu tak je, milí kolegové, tak to znamená, že komise má mnohem méně volných rozpočtových prostředků, aby mohla řešit takové věci, jako je záruka pro Evropský fond pro strategické finance, aby ho mohla tedy financovat. Další věc, od kde se odebrali prostředky, to byl výzkum, což také není v pořádku, protože výzkum má za úkol udělat Evropu inovativnější a konkurenceschopnější a pak to bylo právě odebráno z nástroje CEFu, protože to tam není národně propojeno. A proto komise měla velmi malý manévrovací prostor pro to, kde tady vzít ty prostředky. A další špatná zpráva, kterou vám musím říct, těch 8 miliard, které musíme zmobilizovat, jsme které zmobilizovali pouze 33 miliardy, my tedy jako Evropská unie my budeme muset ještě jednou se podívat na to, kde vzít ty částky, tak abychom to dokázali navýšit na tu sumu 8 miliard. A myslím si, že komu si asi ne, napadne nic lepšího, než během minulých let. My jako výbor pro rozpočet učiníme to též, co jsme učinili minulý rok, totiž, že samozřejmě budeme e, postupovat v souladu s tím, jak bude hlasovat stran a počítám s tím, že až Rada a komise navrhnou, že potřebují dodatečné prostředky pro ovci a že to budou chtít z CEFu, nástroje pro projení Evropě, že tedy pravda asi tedy to, tak to asi nakonec dopadne. Ale kolegyně, já vám nemohu nyní slíbit, že se nám na konci trialogu podaří v plné výši zachovat prostředky pro CEF. Myslím si, když o tom hovoříme, je třeba hovořit upřímně a komise je ve velice naléhavé situaci a já vám chci jasně ukázat, že naš manevrovací prostor, naše vyjednávací možnosti, to tedy, kde alternativně může komise ty peníze vzít, pokud ne v CEFu, to je velice omezené a pokud někdo má nějaký nápad na to, odkud by se ty prostředky mohly vzít, prosím, přijdete s ním, já budu velice vděčný, pokud objevíte nějaké možnosti, ale já vám dnes prostě nemohu slíbit, že po rozpočtovém vyjednávání se sem vrátím a řeknu, podařilo se nám se zachránit v plné míře. Stanovili jsme priority, které samozřejmě se nevěnují pouze aktuálním krizí v EU, protože veškeré ty krize, které jsou vyřešeny, nejsou. Stále ještě máme nedostatečné inovace v EU, stále ještě máme v mnoha členských státech příliš vysokou nezaměstnanost, stále ještě máme v mnoha členských státech příliš vysokou nezaměstnanost mladých a navíc ještě jsou zde cíle Evropa iniciativy Evropa 2020, která stále ještě ukazuje priority EU a tyto cíle. Máme všechny v pokynech pro rozpočet. A teď jsme tedy zopakovali tím, že například v oblasti boje proti chudobě jsme poukázali na to, že chudoba dětí je skutečně obzvláště specifický problém chudoby velmi palčiný v rámci EU, že je to specifický fenomén v Evropské unii, kde je skutečně nutné se zamyslet nad tím, jakým způsobem snížit riziko chudoby nejzranitelnějších členů naší společnosti. Máme tedy velice rozmanitou situaci, co se týče krizi a nemůžeme navížet prostředky ale je tady nutnost eh, vydávat prostředky čím dál tím větší spíše a ochota členských států poskytnout více peněz do evropského rozpočtu je velmi omezená. My budeme i nadále v rámci vyjednávání a rozhodnutí, která budeme přijímat, budeme se snažit eh, v rámci revize VFR tu situaci nějak řešit. Komise předloží během tohoto roku návrhy na revizi BFR a doufáme, že parlament využije tento proces proto, aby si položil otázku, zda tehdy je finanční situace Evropské unie je taková, že to prostě stačí či nestačí a pokud zjistíme, že nestačí, tak prostě musíme jasně říct, že Evropská unie potřebuje více peněz, pokud má plnit cíle, které jí dávají členské státy. Předseda, děkuji Jensu Gajerovi a nyní má slovo Izabela de Monte, naše zpravodajka ve výboru pro dopravu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla v první řadě poděkovat za ty eh, pokyny týkající se rozpočtu na rok 2017 a chtěla bych zdůraznit několik aspektů. Správně zde bylo řečeno, že ta situace je krizová, prostředky jsou omezovány, ale právě proto je třeba mít dostatek zdrojů na posílení eh, pracovních příležitostí, eh, konkurenceschopnosti, a také na přeshraniční investice a tak dále. Jsem také ráda, že v článku 10 se hovoří o nástroji Connecting Europe Facility, protože je to důležitý nástroj, který jaksi e, vynahradí to, že jinde byly učiněny určité závažné škrty. A my si myslíme, respektive víme, e, že to vše není jednoduché nějak skloubit, protože v oblasti infrastruktur ten pákový efekt je často obtížně dosažitelný. Myslím si, že pozornost je třeba věnovat i cestovnímu ruchu, který je v mnoha oblastech klíčovou eh, součástí, nabízí velký prostor pro eh, nová pracovní místa, pro vytváření zaměstnanosti, protože všichni víme, jak obtížné je bojovat právě s nezaměstnaností mladých lidí, žen a především se to tedy týká určitých oblastí, těch vzdálených oblastí, nejvzdálenějších regionů a podobně. Dnes dopoledne jsme hovořili o Connecting Europe Facility, hovořili jsme i o financování jednotlivých eh, dopravních eh, modů, kde by tedy nemělo docházet a k dalším škrtům, ale naopak eh, měl byste být kladen větší důraz na transparentnost. Pokud jde o cestovní ruch, myslím si, že ty investice by zde také neměly být omezovány. Především zde máme fond Kosme na podporu malých a středních podniků a také je zde řada eh, celá, je zde možnost předkládat celou řadu pilotních projektů. A to je naprosto zásadní pro to, abychom potom mohli přihlašovat do různých výběrových eh, řízení konkrétní programy. Kam? Děkuji Já teď vím vám jde kam, Ne, tak v tom případě Massimiliano Salini. Grazie. Děkuji. Já se chci připojit k tomu, co pan zpravodaj zmiňoval. Já jsem měl příležitost ocenit to již dříve, protože jsme s kolegou Gajerem již v minulosti spolupracovali na jednom stanovisku, na jedné zprávě a zjistili jsme, že ta spolupráce je možná i navzdory tomu, že ne na všem se shodneme. Eh, tehdy jsme spolu spolupracovali na otázce corporate tax daní společností. Já bych eh, chtěl zmínit dvě věci, o kterých pan zpravodaj již hovořil, o kterých eh, se zmínila i kolegyně Del Monte. V první řadě bych chtěl s politováním konstatovat to, že nedostatek prostředků z fondu EFSI přinutí komisi, aby provedla určité zásahy i e, v Connecting Europe Facility. A k tomu bych chtěl říci ještě jednu věc. A e, doufám, že v tom návrhu rozpočtu bude si rozhodující. A to je to, že je třeba skutečně vyhodnotit tu performance, ten výkon těch fondů. E, protože máme zde samozřejmě CEF na fungová na financování investicí v oblasti infrastruktury, ale musíme si uvědomit, že to je nástroj, který opravdu funguje, který zasahuje tam, kde by jinak bylo obtížné získat soukromé zdroje na podporu investic. A proto mi e, přijde zvláštní, že z CEFu se peníze převádějí do EFSI. Jak říkala kolegyně Del Monte, u EFSI ten pákový efekt je obtížně dosažitelný. A přitom ty peníze přendáváme z CEFu do EFSI. Přičemž CEF právě ty projekty, které by jinak byly obtížně financovatelné ze soukromých zdrojů, e, z toho CEFu tedy financujeme. Takže je to zvláštní, je to, jak si tam metodologicky je to naprosto eh, rozporuplné a bylo by třeba to změnit. Pokud jde o cestovní ruch, i zde tedy se musíme zabývat těmi zdroji. Paní Del Monte zmínila ten fond Kosme. Já bych k tomu přidal ještě jednu věc, eh, která vychází z mé kultury, jakožto Itala. My bychom měli cestovní ruch vidět jako jakýsi nástroj znovu nastartování obnovy ekonomiky. Itálie Eh, byla kdysi velice kreativní a zůstává kreativní i nadále. A my se musíme snažit eh, přitáhnout turisty z různých částí světa eh, a seznamovat je u nás s tím, jak pracovat v oblasti cestovního ruchu, řemesel a tak dále. Doufám, že i toto bude při vytváření rozpočtu zohledněno a děkuji ještě jednou za vaši práci. Vielen Dank. Děkuji. Pavel Telička. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu kolegu zpravodaji. Dovolte, abych začal takovou obecnou poznámkou. Říkám to strašně nerad, ale my jako Evropská unie jsme za poslední léta moc úspěchů nezaznamenali. Když se ohlédnu na posledních pět, sedm, osm let, tak bych řekl, že tady máme určitý posun v politice a to je právě v dopravě. CEF, TNT a to má výsledky. Má to výsledky, které mají dopad multiplikačního efektu, takže to by se mělo vzít na vědomí. Druhá věc, vím, že je pozdě, plakat nad rozlitým mlékem, ale faktem je, že komise s naší politickou podporou přišla s EFSI. Ale co je EFSI? EFSI je iniciativa, jak generovat privátní investice a tvořit pracovní místa, tedy soukromý kapitál. Zatímco SEF je tady pro financování důležitých projektů, které jsou také v veřejném zájmu. Nemusí být ekonomicky profitabilní. Já jsem byl koordinátorem jednoho z TNT a věřte mi, že Air Baltica by se nedalo financovat jinak než CEFem. To je realita, stejně jako jiné projekty, takže to je třeba mít na zřeteli. Nejde jenom o to zabezpečení prostředků FC pro dopravu, ale je třeba mít jiné projekty a také jsou různí, kteří z toho profitují. Můžeme si sice hodně stěžovat, ale věci jsou dané a moc tím dělat nemůžeme. Jak vy jste to zdůraznili právě eh, na některých z těch faktů. Takže já bych rád souhlasil s co už za, s tím, co už zaznělo od kolegů. Měli bychom zajistit, co to bude možné financování z CEFu. A ještě další důvod. Spoustu projektů už je v běhu a pokud eh, seškrtáme peníze, tak vlastně zvýšíme celkové náklady. Musíme pak mít na zřeteli, že to bude stát víc za těch 5-7 let to nesouvisí jenom s ekonomickým cyklem, ale souvisí to i s ekonomickým cyklem. Takže rád budu spolupracovat s spravodajem, s tínovými spravodají a přijímám hozenou rukavici, abychom přinesli myšlenky, jak zvládnout kreativní myšlenky, aby byl život snažší, ale abychom zároveň dostali svým ambicím a prioritám. Rozhodně budu dělat všechno pro to, abych se k tomu vrátil. Jsme výbor pro dopravu, nejenom dopravu, cestovní ruch. Sice nejsem Ital, ale už se těším na varianty, jak lépe reflektovat, že je to jeden z generátorů růstu. A poslední poznámka, protože Pan zpravodaj zmínil celou řadu krizí. Ano, všechno je to pravda. Možná bych mohl dodat ještě i jiné typy krizí k tomu výčtu, ale také apeluji na naši vlastní, na naši vlastní disciplínu co je dominantně v kompetencích členských států a kde si zvykli na to, že EU to bude financovat, protože to je kolikrát opravdu primární kompetence členských států. Když hovoříme o unijních politikách, společných politikách a transport jednou z takových je, tak e, nejenom všechno, co vede k růstu a tvoří pracovní místa, co je přeshraniční a navíc je to společná politika, by mělo být pro unijní financování přijatelnější než krize. Krize, ty jsou celosvětové. To ano, ale my, členské státy, my všichni pocházíme z členských států. Všechny členské státy si zvykly na to, že to, co je jasně v jejich kompetenci, kde členské státy by sami měly sáhnout do kapsy a vytáhnout peníze. Takže tady je, to je věc, kterou bych rád, abychom se na ní soustředili a děkuji za tu debatu a těším se na spolupráci. Děkuji. Teď Karima Deli. Merci beaucoup, monsieur. Děkuji, pane předsedu. Já jsem pozorně poslouchala pana zpravodaje, ale myslím si, že jste nám vlastně nenaznačil žádnou cestovní mapu. Nehovořil jste o těch jednotlivých etapách, o datech pro pilotní projekty, přípravnou činnost a tak dále. Já si ale myslím, že to je zásadní. Chtěla bych se proto zeptat, zda byste nám uh, mohl tyto informace dnes poskytnout. Děkuji. Já, Ano, já jsem se také dal na seznam řečníků. Ty tři cíle, o těch se hovořili, jednak nezaměstnanost, pak klimatické cíle a Evropa musí srůstat. To byly vždy cíl. A zejména, to je samozřejmě důležité, proto kvůli tomu bylo vůbec vytvořeno EFSI. A to fond EFSI byl vytvořen zejména členskými státy, kteří řekli, že mají vysokou nezaměstnanost malých až 50%, že to proti tomu musí bojovat a tak dále. To je všechno správné, ale když pak šlo o financování, tak české státy řekly, ne, my na to nepošleme ani euro, ani cen, musí to všechno přijít e, z rozpočtu evropského. To je porušení solidarity, přece ne, oni nemohou říct, že potřebují peníze, ale že to má zaplatit někdo jiný, že na to nedají ani cent a není to chtějí zopakovat. Já si myslím, že to není v pořádku. A cíle, které se s tím pojí, těch se vůbec nedosáhne. Protože podívejte se na ty projekty. My jsme dnes dopoledne tady měli debatu o Lyon Turín, o té trase. Tam má být postaven nejdelší tunel světa, proražen Alpami. Má to stát 12 miliard, ale účetní tvůr řek, najednou zjistili, že to nebude stát 12, ale 26 miliard. A to nehraje vůbec žádnou roli. A vůbec nikdo eh, neproskomává eh, nějakou alternativu. Co by se stalo, kdyby se ta stávající trať zmodernizovala, kolik času by se ušetřilo a kolik eh, pracovních míst by se vytvořilo. Protože když tady někdo bude 20 let vrtat Alpami, no tak to není boj proti nezaměstnanosti. Naopak to nezaměstnanost zvýší, protože protože na to žádná pracovní místa nejsou potřeba. Takže tady vydáváme miliardy a cíl, že chceme bojovat proti nezaměstnanosti, nehraje vůbec žádnou roli. Co se týče klimatu, o tom už vůbec nehovřím, protože když ta trať bude hotová za 20 let, tak to je zcela jiná situace, než když to bude za 5 nebo za 10 let. A příklad, Semmering tunel ve Fracu, v Rakousku také spolufinancováno z evropských prostředků. Kdybychom to vzali eh, panonskou knížinou, tak bychom byli hotovi za 4 až 5 let. Museli bychom elektrifikovat některé tratě, ale nemuseli bychom dělat žádný tunel, takže by byla efektivnost vyšší a také by se vytvořilo více pracovních míst. Místo toho se z CEFu odebrali peníze a tím nám vlastně odebrali kontrolu. My jsme tady dvě, dva roky tvrdě diskutovali o tom, které projekty jsou proto vhodné a které ne. Pak jsme se shodli na tom, že podpoříme jisté projekty, i když já ani mm, prostě já jsem nebyl, jak si nesouhlasím se vším, asi nikdo, ale měli jsme takový konsensus a ten jsme podpořili. A to bylo důležité. A teď najednou dáváme ty peníze do EFSI a už vůbec nemáme nad nimi žádnou kontrolu. Tím by se například mohl financovat mohla by se financovat ta nová atomová elektrárna ve Velké Británii, ta se soukromých prostředků financovat nelze. A tak stát řekl, není to problém my prostě na 30 let budeme za, zaručovat cenu, která bude prostě vyšší, mnohem vyšší než na trzích. Takže to nemá vůbec nic společného s efektivností, s úsporami, s tím, že chceme, chceme být nezávislí na ropě, uranu a zemním plynu. Je to zcela naopak a přesto se to bude realizovat. Proto si myslím, že je velice nespravedlivé, že to má celé zaplatit parlament. A druhá věc, a tehdy jsme o tom hovořili, také je nespravedlivé, když celého rozpočtu, který máme jako Evropský parlament, kdyby z celého rozpočtu každá oblast dala aspoň jeden cent, tak bychom to mohli zafinancovat všichni, jenomže zemědělci řekli ne, od nás ne, z výboru pro zemědělství a takto se zachovaly veškeré další oblasti, to nebylo vůbec solidární. A pak to zůstalo právě na dopravě a na výzkumu. A já mám, jsem, vidím to úplně stejně jako ty, v nouzových situacích musíme projevit solidaritu, musíme se semknout, držet při sobě a investovat ty peníze tam, kde je to nezbytně nutné, kde zachraňujeme život lidí lidí. Ale ne podle eh, hesla, je to všechno správné a my na to nedáme ani cen. Proč každý se nevzdá jednoho procenta? Pak by ten odpor nebyl tak vysoký. Proč není možné to takto zrealizovat? To by pro mě byla solidarita. Ale ne, že si tak každý vybere, jak se mu líbí. A pak ta, eh, ty peníze vydá za opatření, která vůbec k ničemu nevedou a vůbec nejsou v souladu s cíly Evropské unie. Takže já jsem byl na poslední a nyní může Jens zareagovat. Děkuji. Vracím se i hned k té otázce, Michály. Bohužel, tomu není tak, že my v evropském rozpočtu mezi jednotlivými okruhy 1A, o tom takto politicky rozhodujeme na výboru pro rozpočet. Jedna b jsou regionální fondy, dvojka je zemědělství, trojka je vnitřní politika, čtyřka je zahraniční politika. My mezi těmi okruhy nemůžeme peníze přesouvat, to prostě finanční nařízení nedovoluje. A ono to mělo původně velice rozumný důvod. Existovaly totiž doby, kdy například zemědělec za produkt, který vyprodukoval ve svém podniku, dostal od tehdy Evropského hospodářského společenství zaručenou cenu. Výsledkem bylo toho, že každý zemědělec produkoval co možná nejvýše z ekologického hlediska. To bylo velice pochybné většinou. Tehdy jsme měli ty takzvané eh, velice slavné hory másla a jezery jezera mléka a zemědělec měl radost, protože měl zaručenou cenu což tedy, aby se rozpočet právě ochránil před tím obrovským nárůstem výdajů v zemědělství, bylo zavedeno to, že již není možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými okruhy, tak se tedy drží výdaje na zemědělství určitého maxima, jsou prostě omezeny. Jenomže ty doby jsou pryč, zemědělská politika vypadá dnes zcela jinak než tehdy, ale milí kolegové, my jako odborníci na rozpočet radou vedeme skutečně boje, které připomínají středověké boje, které, když jde o to, kdo tady bude rozhodovat o rozpočtu členské státy. A já bych vám přesně mohla říct, kde to byl a jak se tedy zachovala vláda toho či onoho poslance. Všichni byli velice tvrdí a nikde nebyli ochotní jak si posílit, respektive omezit možnosti, své možnosti toho, jak kontrolovat a ovlivňovat rozpočet a proto není možné provést tuto solidární operaci, který si Michal navrhl, abychom tedy vzali ze všech okruhů 1% a přenesli tyto prostředky například do CEFu, aby se tím vyrovnaly ty nevýhody, který má CEF tím, že financoval tu záruku pro EFSI. To není možné. Musíme tedy v rámci okruhu 1a nalézt ty dodatečné prostředky politického hlediska můžeme požadovat něco jiného, ano. Ale pokud přijdeme s takovým požadavkem, tak musíme tento požadavek nasměrovat na členské státy a bylo by nutné, aby bylo možné ho splnit, změnit zcela finanční nařízení. A ještě bych se vrátil k tomu, co se stane s těmi penězi z CEFu. Čím jasnější a úspěšnější bude používání prostředků pro CEF, tím lepší budou naše argumenty pro to, abychom uchránili tento nástroj před tím, aby se z něj odváděly finanční prostředky. A proto já bych byl velmi proto, aby stanovisko tohoto výboru pro rozpočet vypadalo tak, že tam zdůrazníte, význam CEFu tím, že poukážete, jaké projekty tím byly financovány, jak důležité byly z ekonomického hlediska pro ty sektory, kterých se to týkali, týkalo a těch, pro ty regiony, abyste to skutečně dobře formulovali, abychom měli dobré argumenty pro to, až tady budeme vyjednávat s dalšími institucemi. Protože já si myslím, že tady skutečně hrozí další ztráty pro CEF a naším cílem je je co možná nejméně, nejvíce omezit a co nejlépe ochránit CEF a proto bychom potřebovali takovéto stanovisko od vás a jsem si jist, že to bude mít velkou většinu zde v parlamentu. Uvidíme tedy, jak eh, nadefinujeme postoj našeho parlamentu a pokud to bude dobře argumentováno, tak ho prostě budeme mít, budeme mít dobrý postoj a s ním pak půjdeme na vyjednávání s radou a pak uvidíme, až budeme vyjednávat s institucemi, zda se nám podaří CEF ochránit v té míře, v jaké chceme prostě ho zachovat. A já bych ještě rád poukázal na jednu věc jako člen výboru pro rozpočet, protože mě to právě tady napadlo v souvislosti s tou diskusí. Máme tedy EFSI, pomocí kterého, eh, právě to zde padlo, máme v, financovat projekty, které budou přinášet zisk. Pak máme druhý nástroj, a to je Evropská iniciativa pro projektové bondy. Ta funguje podobně jako EFSI a funguje podle stejného mechanismu tedy řídí Evropská investiční banka a má záruky z evropského rozpočtu. A alespoň z Německa vím, že i tak to, i takto se financují projekty, například A5 mezi Hamburgem a šl, Šlezvickém Holštínském. A pak tady máme tedy CEF, který je schopen financovat projekty prostřednictvím subvencí. A jedná se o projekty, které jsou dlouhodobé, kde prostě z dlouhodobého hlediska nemůžeme předpokládat, že budou přinášet zisk, když se na to podíváme pouze z ekonomického hlediska. A musím říct, že mě vadí, že není jasně stanoveno, který projekt má být financován z jakého nástroje, že to prostě není jasně odlišené. Pokud by mi Tran poskytl nějaké dobré argumenty pro toto, tak bych mu byl velmi věčné a dále ještě pilotní projekty a cestovní ruch. Začnu cestovním ruchem. V minulém volebním období jsem byl členem výboru REGI. A když přišla rámcová směrnice pro regionální politiku, která se týká současného platebního období, když jsme o tom diskutovali, tak došlo k velkému sporu o tom, zda z prostředků Evropského regionálního fondu se mají podporovat projekty v oblasti cestovního ruchu a výbor Regi tehdy napříč frakcemi se rozhodl, že ano. Tedy my vždy pak bychom, musíme očekávat argument od komise, když chceme peníze pro cestovní ruch, že oni nám prostě řeknou, ano, ale to je přeci, to lze financovat z regionálního fondu. A tady vidím jedno východisko, jedno řešení a i zde apeluji na kreativitu členů tohoto výboru. A tím jsem u druhé oblasti, o které bych ještě rád hovořil, a totiž u pilotních projektů. Momentálně v oblasti tranu existuje sedm pilotních projektů a přípravných akcí a je, některé z nich mají za cíl nebo se zabývají tématem cestovního ruchu. Co je smyslem těchto pilotních projektů? V každém rozpočtu dáváme k dispozici 40 milionů eur. Ne více, je to v podstatě směšná částka, více ani nesmíme. Dáváme je k dispozici těch 40 milionů pro pilotní projekty. Ty jsou způsobilé vždy, když se splní dvě kritéria. Za prvé, musí to spadat do kompetence Evropské unie a za druhé, je to něco, co jsme ještě nedělali. Je to něco, co nikde jinde v EU prostě v rozpočtu nemůže být žádný nástroj, který po pomocí kterého by se to dalo financovat. V tomto případě takovýto pilotní projekt dostane od komise hodnocení A. A pokud říkám 40 milionů, tak si dovedete představit, že nemůžeme financovat eh, příliš mnoho pilotních projektů. Sedm projektů, to je už velmi slušné číslo a pokud chcete, aby cestovní ruch byl financován z rozpočtu EU ve větší míře, tak apeluji na vás v tom smyslu, abyste si zvážili, zda nechcete vytvářet pilotní projekty v oblasti cestovního ruchu, protože pokud budou úspěšné, tak z toho bude přípravné opatření a pokud je přípravné opatření úspěšné, tak se z toho stane program. Pak komise řekne, ano, je smysluplné, abychom z toho udělali evropský program. Čím více jich budeme mít, tím lepší argumenty budeme mít dispozici v rámci příštího střednědobého finančního plánování. Budeme mít argumenty pro to, abychom měli vlastní rozpočtové linky pro cestovní ruch. Říkám upřímně, že momentálně šance, že, že toho dosáhne plánujeme v normálním rozpočtovém procesu na tento nebo příští rok, je velice malá, protože vždy přijde ten argument, že je možné to financovat z regionálního fondu. Je tedy nutné nalézt nějaká okénka, kde prostě regionální fond není schopen to financovat a to nedefinovat tak, že z toho uděláme pilotní projekt a tady bych viděl ve střednědobém výhledu šanci na to, aby se to zrealizovalo. Poslední věta, co se týče agentur, tady myslím, eh, máme téměř stejný názor, já jsem také stálý zpravodaj pro agentury a právě agentury v oblasti které my máme v kompetenci jako výbor pro rozpočet, jsou zásadní, pro, pro bezpečnostní otázky. Aha. Tady doufám, že nedojde k žádným zásahům. Paní zpravodajka o tom hovořila. Všem v kontextu toho, že momentálně například eh, se snažíme z Frontexu udělat skutečně evropskou, ne, ne agenturu, která by koordinovala ochranu hranic, ale že skutečně z Frontexu chceme udělat eh, agenturu, která bude chránit hranice, tak eh, si nedovedu představit, že tady budou mnoha, v nějaké velké míře posíleny jiné agentury. Takže já jsem tady poněkud méně optimistický, nejsem příliš optimistický, co se týče budování eh, či dalšího budování agentur, jejich rozšiřování. I zde by museli výbory nalézt skutečně dobré argumenty pro to, proč je to nutné rozšiřovat nějakou agenturu či budovat další. Já si myslím, že zůstaneme ještě v kontaktu, co se týče těchto otázek a děkuji vám za diskusi. Děkuji vám za přednášku, za účast v rozpravě, za reakce a určitě se brzy uvidíme. Než teď postoupíme k dalšímu bodu, tak dovolte, abych přivítal delegaci brazilské vlády, která se účastnila této rozpravy na žádost komise. Buďte vítáni v našem výboru. Tak dobrá, teď další bod pořadu jednání. Požádal jsem komisi, aby nás informovala o stavu práce v souvislosti s transevropskými dopravními sítěmi TNT. Možná ještě chvilinku poscho- po- posečkáme. Also dann zum nächsten Tag. Takže další bod pořadu jednání, poprosím komisi, aby nás informovala o průběhu prací v souvislosti s transevropskou dopravní sítí TNT, o plánech pro koridory, s koordinátory jsme se scházeli po minulý rok. Nás teď zajímá, jaké další iniciativy v rámci TNT komise aktuálně sleduje. Teď tedy předám slovo Oliveru Onidimu, aby nás krátce uvedl do tématu. Máte slovo. Thank you, chair. Now we know... Děkuji, pane předsedo. Víme, kdo jsou skuteční přátelé TNT. Jsou to ti, kdo zůstali zde v sále než se, tě, než se k tomuto bodu dostanu a možná trochu abych navázal na váš předchozí diskusní bod a také abych navázal na tu dopolední diskusi o rozpočtu CEFu, tak bych se ještě jednou rád omluvil. My jsme našli ten dopis, o kterém pan Píper hovořil dnes dopoledne. My jsme ten dopis, respektive ten e-mail dostali Připravili jsme i odpověď a ta odpověď potvrzuje to, co jsem říkal dopoledne. Že jsme alespoň e, za sebe jaksi nikdy neříkali, že CEF nebude potřebovat nějaké dodatečné financování, je tomu právě naopak. My zoufale hledáme dodatečné zdroje. Takže vyjasněme to jednou provždy. Komise samozřejmě zašle i formálně odpověď na tento váš dotaz, tak aby ta odpověď z naší strany byla naprosto jasná. A nyní tedy ten T. Eh, chtěl bych eh, vyjádřit eh, uznání kolegům sedícím po mé pravé straně, plus ještě dalším kolegům, kteří zde nesedí, protože i díky jejich práci ten eh, té pokračují ku předu výborným eh, způsobem, který bychom asi při schvalování vůbec nebyli očekávali. My jsme zde eh, při, před stavovali výsledky naší práce, plánování všech těch devíti koridorů, které to bylo schváleno na formální úrovni ze strany členských států to bylo poměrně úspěšné, protože ani jedna ze zemí nespochybnila ani analýzu, ani ty e, samotné plány, které koordinátoři připravili. Co děláme nyní? Nyní v zásadě eh, od toho statického obrázku, toho, co potřebují sítě, pokud jde o infrastrukturu a tak dále, přicházíme do té dynamické části, tedy k tomu, jaké investice jsou potřeba, plus k tomu ještě doplňujeme celou řadu dalších prvků, a snažíme se pravidelně eh, aktualizovat tu situaci, která se týká koridorů a také se zabýváme překážkami, které je třeba odstraňovat. Zabýváme se eh, interoperabilitou, datem dokončení, eh, stupněm eh, vyzrálosti těch projektů a také řešením odstraňování různých těch překážek. Také se zabýváme opatřeními, která směřují k optimalizaci využití těch sítí. Tam se to často pohybuje v té regulační oblasti. A také se zabýváme indikátory výkonu, které by měřily nejen e, stupeň e, dokončení té dané sítě, toho daného koridoru, ale také například tím, jak provádět volbu mezi určitými infrastrukturami, někdy poměrně rozsáhlými, které byly původně plánovány, a tím, abychom pokud zhodnotíme reálný dopad toho koridoru, případně přesunuli eh, ty finance na jiné projekty, eh, především ty v eh, přeshraniční oblasti, které by se tedy ukázaly jako efektivnější. 21. a 22. června v Rotterdamu se budou konat ty dny ten, té, a to bude příležitost, abychom vlastně poprvé vedli diskusi nejen se zástupci tohoto výboru, ale také s ministry dopravy a s různými dalšími zainteresovanými stranami. Dále také budeme mít k dispozici první návrhy toho dlouhodobého horizontálního eh, tematického plánu. Ten první eh, se týká těch eh, námořních dálnic, mořských dálnic, které připravuje pan koordinátor Brian Simpson, takže jistě budete mít možnost to prohovořit s ním. A potom ta druhá část se týká interoperability a systému ERTMS. A to jsou další velice důležité nástroje pro to, abychom mohli v této oblasti v našich politikách pokračovat. Vedle toho, protože samozřejmě tady eh, kolega Harald eh, tomu ta práce nikdy eh, nestačí, tak kterou už má, takže navíc k tomu ještě vedeme další diskuse je zde e, zpráva Bordevik, která se e, zabývá financováním dopravní infrastruktury a vyplývá z toho, že je e, možné do toho začlenit i další oblasti, multimodalitu, inteligentní dopravní systémy, nové technologie, a to, jakým způsobem je rychleji eh, zavádět na trh. Potom je zde ta urbání městská dimenze, která je velice důležitá, kterou nikdy nelze dostatečně zdůraznit. A tím pátým bodem je rozšíření ten t na všechny země, nejen na země západního Balkánu, ale také na, na další. Takže to je pět oblastí, které vlastně vytipovali koordinátoři a těch pět oblastí bude rovněž na tom rotterdamském eh, setkání představeno a chtěli bychom i vás zde ve výboru e, s nimi e, seznámit, protože i některé e, zprávy z vlastní iniciativy, které připravujete, mají vztah k těmto oblastem, stejně tak jako některá legislativní opatření, kterými se budete zabývat. Pokud jde o delegované akty, tak některé se plánují, jeden z nich již máte před sebou. Jde tedy o rozšíření prostředí TNT na oblast západního Balkánu. To je akt, který byl připraven asi před měsícem a další by měl být vydán v květnu tohoto roku. A tam půjde o technickou adaptaci té sítě. My jsme se podívali na výsledky různých statistik a přijdeme s návrhem na technologickou, technologické přizpůsobení, které by mělo jaksi eh, splňovat ty nejmodernější požadavky. A ještě k těm dnům ten té doufám, že se v co největší míře budete moci zúčastnit. Bude tam opravdu eh, celá řada debat o těch finančních aspektech. Máme zde také střednědobý přeskum víceletého finančního rámce a také bude zde možnost eh, diskutovat o tom, eh, jak je sektor dopravy financován z fondu EFSI a část těch diskusí bude také věnována eh, diskusím s Evropskou investiční bankou a také se soukromými investory. Bude se diskutovat i o těch pracovních plánech, eh, ty tematické dokumenty a rovněž to bude příležitost k tomu, aby jak si celá ta rodina nejen evropských, nejen členských států Evropské unie, ale také sousedních eh, zemí, aby se především tedy jejich ministři dopravy spolu setkali. Půjde také například o zástupce Turecka, zástupce Jižního středomoří a všichni se budeme snažit společně diskutovat o těch eh, plánovaných trasách a o budoucím rozšíření eh, sítě TEN-T na všechny sousedící regiony. A ještě na závěr několik slov o významu té dnešní diskuse. S velkým potěšením konstatuji, že tato diskuse eh, probíhá eh, zde již nyní, a to vlastně ještě dříve, než ovšem budeme diskutovat eh, s členskými státy. Takže jsem velice rád, pane předsedo, že jste tento bod zařadil na pořad jednání a že si zde vlastně můžeme upřímně a otevřeně vyměnit názory. Děkuji, Vin van den Kamp. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Ik denk dat ik... Pane předsedo, děkuji. Chci nejdřív poděkovat panu Onidimu a jeho týmu za celou tuto informaci. I já mám ten dojem, že komise pracuje pilně a koridory ten T jsou opravdu toho důkazem. Těším se na dny TNT v Rotterdamu, to je nizozemí a nizozemí patří k nejlepším členským státům, to víte. A to bude bez pochyby užitečné setkání, možná, že bude i příjemné. Dvě otázky. Nápadné mi je, že Počet možností financování na součásti koridoru TNT, že jejich počet roste, máme CEF, EFSI, kohezní fondy, národní financování. Je tento dojem v pořádku, mám pravdu? Nebo je to tak, že flexibilita ve financování až taková není? Druhá otázka, Čína. Co dělá Čína v zemích střední a východní Evropy? Je tomu opravdu tak, že se investuje do koridorů ten ten, nebo je to všechno jenom horký vzduch? Děkuji. Gezine Meissner jako další. Děkuji. Děkuji panu Onidimu za jeho informace. To všechno zní hezky, ale já v podstatě mám jednu jedinou otázku. Řeklo se tady hodně věcí k tenté, k prioritám. Všecko dobré, ale otázka je, co můžeme udělat my jako parlament, když jsme naprosto Eh, přesvědčení o tom, že T a CEF je důležitý a že se to má podporovat. Možná nemůžeme udělat prakticky nic, jako na podporu v parlamentu jsme ale z různých zemí, máme kontakty k různým vládám a důležité to je říct, co, kde to případně drhne. Takže je důležité vědět, když se nějaký stát staví na zadní, abych to řekla tak hovorově. No, i v členských státech existují regionální zájmy, které mohou být částečně v rozporu s evropskou myšlenkou. Já si myslím, že je to důležité, ale možná bychom měli vědět, když to někde drhne, abychom se o to mohli postarat. Karima Deli. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Já mám pouze takovou jednu poznámku ty dokumenty jsou velice eh, jaksi eh, obsáhlé. Myslím si, že by bylo dobré, abychom je příště dostali dřív. Pane Oníry, vy jste zde mezi námi. Nás zde moc bohužel není, ale je vždy velice zajímavé poslouchat to, co říkáte. Já bych chtěla říci, že všichni zde ve výboru jsme jistě vždy proto, aby přeshraniční projekty měly dostatek financování. Ale vy jste, pane Onídy, řekl, že je třeba se na ty projekty dívat z pohledu jejich výkonnosti. A já se domnívám, že v oblasti e, dopravy v 21. století e, tak vy jste řekl, že je třeba provádět volbu mezi velkými projekty a dalšími projekty. A pokud jde o ty další projekty, tak vy jste zmiňoval například tu městskou mobilitu. A 21. století by nemělo být věnováno tomu, že bychom jaksi financovali nějaké obrovské projekty, které jsou katastrofické z pohledu životního prostředí a z pohledu eh, jaksi dopadu na občany. A já bych chtěla říci, že tu budoucnost vidím v místních, v lokálních projektech. Tak by měly vypadat projekty 21. století. Vy mi eh, možná eh, řeknete, že zde hovořím jaksi z pohledu nějakého ideologického boje, ale já si myslím, že zde skutečně jde spíše o dobré vynaložení těch prostředků, finančních. A já prostě pořád nechápu, proč tolik peněz jde na ten Lyon Torino, když Evropská unie financovala v minulosti tolik velkých projektů a vždycky to bylo jaksi v zásadě k ničemu. Například z roku 2009 zde máme spojení Perpignan Figueiras. A já samozřejmě si také kladu tu otázku výkonnosti a rentability. Prostě jaký e, model zde chceme mít? Do jaké míry tedy chceme, aby se ty tenté vyplácely? Druhá otázka, pane Onidy. Já si myslím, že pokud Junckerova komise vy jste řekl, že pan Juncker sám říkal, že je to komise poslední záchrany. A já si myslím, že ta záchrana by měla spočívat také v tom, že se občané jaksi více přitahnou k těm evropským projektům. A já si myslím, že občané potřebují především tu místní, tu městskou dopravu. Takže co chceme udělat v oblasti té udržitelné městské dopravy, která by byla přívětivá k životnímu prostředí, vedla k růstu pracovních příležitostí, byla dobrá pro občany, ale také brala v potaz klimatické cíle. Já vím, že se, jsme zde fixováni na to spojení Lyon-Torino, a tam ten rozpočet se zvýšil z 8 na 12 eh, miliard a celkové náklady jsou tedy 26 miliard. A já si myslím, že určitě část těch peněz by mohla být věnována na jiné projekty a především by se mohlo vyjít vstříc konkrétním požadavkům občanů. Děkuji. Danke sehr. Děkuji. Jens Nielsen. Děkuji, pane předsedo. Já jsem ze severu Švédska. My máme úzkou spolupráci s Finskem v otázkách dopravy celé této severní oblasti našich zemí. Tam máme také součást sítě TNT v našem koridoru. A pamatuju si, že jsme dostali zprávu, o financování, která je, pro, která je problémem právě u velkých projektů. A v, těch, v té zprávě bylo jasné, že celý systém ten TNT má být nasměrován do budoucnosti od samého počátku a to považuji za důležité a správné. Samozřejmě je třeba činit i národní rozhodnutí, aby se připravilo to evropské financování a od okamžiku, kdy se začíná investovat, tak to celé pak léta trvá, desetiletí dokonce. Já bych rád věděl, zda tahle zásada bude platit i do budoucnosti, tedy že bude to, to impulzové financování, aby se to rozběhlo. Děkuji, Kurzio Maltese. Grazie. Děkuji, pane předsedu. Eh, Karima se zde eh, fixovala na to spojení Lyon-Turín, já také, možná i pan předseda Kramer je na to fixován. Možná bychom si měli klást otázku, proč eh, to v ostatních ty otazníky nezbuzuje, protože ona je to taková černá díra mezi těmi velkými evropskými projekty. Kolegyně Weber zmínila tu trasu Perpignan-Figueiras, že to bylo tedy velice neúspěšné. Ta e, společnost e, letos v létě, e, tedy loni v létě, zkrachovala a přitom tam je šestkrát menší rychlost a pětkrát větší objem na přepravovaného nákladu než na tom plánovaném spojení Lyon-Turín. Já si myslím, že i u toho Lyonu jdeme směrem k jasnému neúspěchu. A my zde vlastně projektujeme takovou obrovskou černou díru. Nebudou tam žádné nové pracovní příležitosti. A za 20 let budeme mít eh, trasu, kde eh, příliš mnoho eh, jaksi nákladu připravováno nebude a navíc to spojuje města, která pak je stejně velice si dlouhé přejet z nich v nich z jednoho konce na druhý. Já mám pocit, že se to tady eh, příliš nevyplatí a myslím si, že ty velké projekty vlastně jdou proti všemu, co říkáme o ekologických dopadech, ekonomické udržitelnosti, využitelnosti těch projektů. Vlastně to úplně popírá tato naše prohlášení a my tím vlastně riskujeme, že veřejné mínění jak si přestane chápat eh, tu naši činnost. Děkuji, Markovali. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale měl jsem zároveň ještě další schůzi. Já si myslím, že je důležité bojovat za transparentnost těch infrastrukturních eh, děl. V první řadě je třeba říci, že nechceme takové infrastruktury, které jsou velice drahé pro veřejné rozpočty a vlastně jsou téměř zbytečné, protože pokud jde o ten objem přepravy, tak je vlastně ten přínos téměř nulový. Viděli jsme neúspěch eh, některých těch děl, o kterých hovořili kolegové, kde tedy nebyl velký objem eh, přepravy ani cestujících, ani nákladů. A často se ty velké projekty uskutečňují proto, protože eh, určité kruhy mají zájem o to, aby se zde vytvářely určité toky peněz, pokud možno nepříliš transparentní. Tam potom jsou samozřejmě eh, vyhlašována veřejná řízení a my jsme na minulém jednání eh, ve Strasburku eh, odhlasovali eh, pozici, která vyžaduje naprostou transparentnost toho projektu spojení Lyon-Turín a dalších podobných infrastruktur. A také by u toho měly být, měla být nezávislá hodnocení ex ante, pokud jde o dopady těchto velkých děl, která jsou často přínosná ne pro evropské občany, ale pro několik málo podniků a někdy také pro určité mafiánské kruhy. Já si myslím, že ta transparentnost by skutečně měla být zajištěná. Máme zde dnes zástupce komise. My jsme i na plenárním zasedání požadovali ty transparentní informace o spojení Lyon-Turín. A já bych byl rád, aby nám komise řekla, jakým způsobem chce tu transparentnost zajistit, jak chce zajistit to, aby existoval přístup k těm informacím pro členy Evropského parlamentu i pro občany. Děkuji. Dodeli. Děkuji, Ando Deli. Děkuji. Nejprve chci poděkovat panu Onidimu za jeho prezentaci. Já e, se také těším na dny TNT, hlavně proto, že mám koordinátora z Nizozemí, takže my ve straně Lidové se už těšíme do Rotterdamu. Ne, to byl vtip. Vítám veškerou, veškerou aktivitu, kterou vyvíjí komise Vidíme tady první eh, výsledky takzvaného berlínského procesu v zemích západního Balkánu. Minulý srpen se konalo vrcholné setkání ve Vídni, byly dohodnuty trasy na úrovni premiérů těchto zemí. Co se týká rozšíření té sítě TNT do tohoto regionu, to je velmi pozitivní signál a velký krok dopředu pro regionální spolupráci. Ale rád bych navrhl pár věcí. Dále k dalšímu zvážení, protože jak možná víte, máme velký rozdíl mezi členskými státy a kandidátskými zeměmi, zeměmi západního Balkánu, co se týká financování infrastrukturních projektů, abychom odstranili ta úzká hrdla těch koridorů, vliv koridorů na celou síť, tak bychom měli znovu zvážit finanční mechanismy, s nimiž pracujeme, protože ty jsou pro tyto země špatné. Špatné jsou i pro unijní ekonomiku, když jsou ta úzká místa na západním Balkánu když uvážíme proces rozšiřování, k němuž možná nedojde v, ne- v příštích několika letech. Další důležitá věc, samozřejmě rozšíření mandátu koordinátorů TNT, kteří mají odpovědnost za tento region, jsem si jist, že, ta for- že to formální přijetí by tu formální překážku mělo odstranit, co se týká rozšíření mandátu. A ještě poslední věc, kterou bych rád zmínil, to je pokračující vypracovávání návrhu zprávy z vlastní iniciativy, co se týká spojení a dostupnosti infrastruktury v centrální a východní Evropě. To je prakticky hotové a já důvěřuji tomu, jsem tam zpravodajem, stínovým zpravodajem ze stranu Lidovou, že dojde k vylepšení, které povede k lepší konektivitě nejenom ve střední a východní Evropě, ale jak říkal pan Onidy, lepší propojení se západním Balkánem a se zeměmi východního partnerství, jako je třeba Ukrajina. Děkuji. Danke sehr. Jetzt to... Děkuji, Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji panu Onidimu za to, že zde věrně dnes mezi námi sedí. To, co říkal, bylo velice zajímavé. Já mám otázku, pokusím se ji formulovat jasně. E, ty projekty e, jsou určitým způsobem přeskoumávány a organizovány. A zabývá se tím určitá agentura komise, která který se speciálně tímto úkolem již několik let zabývá a která vlastně eh, zaručuje jednak výběra, jednak eh, sleduje provádění těch projektů. A se chci zeptat, jaký je vztah té agentury eh, a vztahu mezi Evropskou investiční bankou a fondem EFSI. A tam je ten takzvaný one-stop shop, to jednotné kontaktní místo, kde, na který se vlastně přihlašovatelé těch projektů mohou obracet. Toto jednotné kontaktní místo, tedy u EIB, poskytuje jakési analýzy těch projektů A tato agentura, tedy, která se stará o ty projekty, je velice zkušená, má jaksi eh, velké eh, zkušenosti eh, v této oblasti a jaký je vztah té agentury s Evropskou investiční bankou. Je tam nějaká kontinuita, protože já mám pocit, že EIB vlastně dosud to jednotné okénko nespustila, nedokončila ho. A chci se tedy zeptat, zeptat, jak to probíhá. Myslím si, že byste mohla být narušena kontinuita té činnosti. A ještě dvě další připomínky a potom ještě jedna otázka. Já když jsem poslouchal eh, pana Gajera, tak jsem byl trošičku znepokojen, protože on je člověkem velice kompetentním, pokud jde o otázky rozpočtu. A on říkal, že příliš dobře nepochopil rozdíl mezi CEF, FC a těmi dalšími projekty, tak e, já to příliš nechápu, protože ten rozdíl je podle mě poměrně zásadní. Je tam také ta adicionalita. A tím navazuji vlastně na tu svou první otázkou, která se týká vztahu té agentury komise. A tím, že u těch projektů, které mají povahu buď soukromou, soukromou veřejnou nebo veřejnou, tak tam je prostě ta adicionalita toho financování potřeba. A pak mám ještě tedy tu závěrečnou otázku. Zda se již eh, plánuje jaksi eh, nějaké eh, vydání nějakých eh, dluhopisů nebo nějakých jaksi prostředků na další financování těch projektů, protože myslím si, že právě toto vydání určitých dluhopisů by mohlo být eh, způsobem, jak některé ty projekty financovat. A myslím si, že bychom o TNT měli eh, diskutovat i na plenárním zasedání. Děkuji. Kolegyně Bilbao de Barandika. Děkuji, pane předsedo. Já se chci v první řadě omluvit také, že jsem přišla eh, pozdě, také jsem měla jinou schůzi a bohužel se neumíme rozdvojit, takže já jsem neměla čas eh, si vše pečlivě vyslechnout od zástupce komise. Přesto ale mm, mám některé dotazy jiné, zase již zde byly zmíněny z úst předřečníků. Já bych se chtěla zástupce komise zeptat. V roce 2013 jsme provedli přeskum projektů TEN-T a schválili se tam vlastně eh, v roce 1994 eh, určité eh, prioritní projekty, ale v roce 2016 se dosud nepodařilo žádný z těch projektů dokončit. Samozřejmě, že situace se liší v jednotlivých členských státech, a já mám dvě otázky. Za prvé, v roce 2013 proběhl ten přeskum. Máme zde nové finanční nástroje, o kterých se zde již hovořilo, nebudu to opakovat. Jsou to tedy fondy určené na realizaci těch projektů a Chci se zeptat, zda ty projekty odpovídají těm revidovaným kritériím z roku 2013, které parlament vypracoval. A pokud jde o ta jednotlivá spojení, tak ve Španělsku, konkrétně v Baskicku, je jedna ta část té atlantské osy. My jsme to s výborem navštívili a tento úsek má další a další spoždění z důvodu nedostatečného financování. Především jde tedy o financování z rozpočtu španělské vlády. A já bych se chtěla zeptat komise, zda provedla nějaké výpočty nákladů, eh, které jaksi eh, v té ekonomické, sociální, environmentální a kohezní oblasti stojí to, že členské státy ty projekty nedokončují, nepokračují v nich. Protože my eh, stále hovoříme o tom, kolik ty projekty stojí, ale já si myslím, že nás mnohem více stojí právě ta různá spoždění, to, že se ty projekty nedokončují. A chtěla bych se zeptat, zda komise prováděla nějaké odhady či výpočty toho, kolik stojí vlastně to nekonání a za to případně tady plánujete. Jetzt Claudia Montero. Děkuji, Claudia Montero Daguia. Děkuji, pane předsedo. Eh, mimo Nizozemské chci říct, že i Portugalsko je členským státem, který má obrovský potenciál, například region Madeira je region, který je také ostrovní, a tvoří část našeho evropského kontingentu a má obrovský potenciál, zejména který se týká moře. Děkuji komisi za to, že nám zde prezentovala plán, který připravuje pro mořské dálnice. Dnes eh, letos budeme mít rozměrný první fórum, který se týká veřejnému prostředí životního prostředí budeme připravovat pokyny pro konkrétní akční plán a v tomto smyslu já, která pocházím z ostrovu, z ostrovního regionu, mně to dává skutečně smysl, aby ty mořské dálnici pomáhaly regionálním ekonomikám, těm nejvíce křehkým. A proto bych se zeptala komise, jakým způsobem chce zohlednit ostrovy a ultraperiferické oblasti a jakým způsobem by tyto oblasti mohly být integrovány do tohoto akčního plánu, a jaký typ akcí byste chtěli připravit či zohlednit proto, abyste zlepšili propojení mezi ostrovy samotnými a mezi těmi různými koridory. A další otázka je, jakým způsobem chcete koordinovat financování z EFSI, CEFu a regionálních fondů právě pro projekty, které budou předloženy. To jsou tedy dvě otázky. A chtěla bych tady ještě využít příležitosti pro to, abych pozvala všechny kolegy, aby se k nám připojili v rámci briefingu, který se týká tohoto fóra, a který se tedy bude konat eh, pane dlouho. Děkuji. Danke sehr. Jetzt habe ich mich Děkuji, ještě jsem se také zařadil na seznam řečníků dnes dopoledne jsem již říkal, že velice vítám, že cross-border sections bude mít větší prioritu a proto z tohoto pohledu komisi chválím. A nebyl bych to já, kdybych zároveň také nekritizoval. Chci se vrátit k tomu, co řekla paní Bilba. E, udělali jste nějaký výpočet pro ty projekty, zejména ty malé, které nejsou realizovány, co to stojí? Uvedu dva příklady. V roce 2014 byla uzavřena mezera mezi Německem a Českou republika eh, ze Zivnice do Dolní poustevny. To bylo 760 metrů a potřebovali jsme na to 25 let. Představte si, že těch 650, 750 metrů, že by se to podařilo tedy překonat před 20 lety, kolik peněz bychom asi ušetřili celou tu dobu, neboť ty vlaky jsou plné, vyplatilo se to a já bych rád měl po obdobný výpočet pro trať Berlín, Vroclav a pak dále do Krakova, kde nám chybí několik 100 milionů pro to, abychom trať elektrifikovali a můžeme ušetřit dvě hodiny. U Turín Lyonu chceme za 12 milionů ušetřit pouze hodinu. Propočítáváte také takovéto věci, jak se to amortizuje, to jsou věci, které by se amortizovaly po několika letech. Lyon Turín se nebude vůbec nikdy amortizovat. My jsme byli, to byla naše poslední cesta delegace ve Finsku a měli jsme velice zajímavé setkání s starostou Helsinek a oni řekli, že chtějí e, patřit k Evropě a že potřebují tunel z Helsinek do Stalinu. To by byl nejdelší železniční tunel na světě. Eurotunel do Velké Británie by nebyl nic proti tomu. A, a jakou má představu? Že to zaplatí EU a proč? Protože vidí, že máme 26 miliard pro Lyon Turín a ptá se, proč tedy bychom nemohli dát 60 miliard pro Turín Tallinn Helsinki. Tak to tedy on uvažuje. A já se ptám, Máme nějaké výpočty pro to, že kdyby se sanovaly stávající tratě, jak rychle by to trvalo, kolik by to stálo a samozřejmě výpočet i s ohledem na pracovní místa. Vy jste řekli, že výpočet pro Lyon Turin existoval, jenomže to bylo v době, kdy se předpokládalo, že to bude stát 12 miliard a nyní podle francouzského účetního dvora, a francouzská vláda ten projekt potvoruje, se navýšili na částku 26 miliard eur. Je existuje nějaký nový výpočet? pro to, co eh, by se vydalo na sanaci té tratě a také s ohledem na pracovní místa, protože my chceme bojovat s nezaměstnaností. Možná budete schopni nám to takto přímo říct, ale já bych tu informaci měla rád k dispozici. Když se to tady počítalo, těch 12 miliard, to bylo asi před 20 lety, došlo k nějakému novému výpočtu a pokud mi nemůžete jmenovat ta nová čísla, tak bych rád měl k dispozici alespoň ta stará, abychom si to mohli porovnat. A poslední věc, zaslechy jsem se, že se má ta e, panonskou nížinou budovat koridor Maďarsko, Česká republika a Slovensko bez Rakouska se na tom shodli. Rakousko bylo proti, protože se bojí, o svůj tunel v Semeringu. Oni si raději počkali, počkají dalších 30 let, aby to šlo přes jejich zem, namísto toho, aby to šlo paralelně. Ale ty ostatní země se prosadily. Má to nějaký dopad, proto je jas, protože je jasné, pokud ten koridor bude panonskou nížinou, bude hotový třeba za 10 let, no tak samozřejmě tunel Semering bude ještě více deficitní, než jak již skutečně je. Proto tedy ověřuje, kdo nás na to upozorní, kdo nám řekne, abychom dělali nátlak. Není přece možné, aby velké projekty, když jsou velice drahé a trvají celá desetiletí, byly vždy schváleny a u těch malých pro- projektů se pak hledí na peníze. Takže děkuji mnohokrát, máte mnoho otázek a my se velice těšíme na vaše odpovědi, prosím. Thank you, thank you, Děkuji, pane předsedo. To opravdu bylo hutné kolečko. Takže půjdu postupně. Pan van der Kamp. Myslím, že pracovní plány neposkytnou větší míru pružnosti, co se týká různého, různých zdrojů financování, ale aspoň ty plány na síť TNT Eh, zviditelní nebo ukáží, co může být financováno, co je financováno a z jakých zdrojů. Ta otázka, co můžete udělat jako poslanci parlamentu. Samozřejmě jeden aspekt je podporovat nadále ten proces tak, aby finanční prostředky se dostaly v té míře tam, kde je potřebujeme. Ale další aspekt, kde můžete udělat je, pomoci, je eh, tam, kde je třeba, aby eh, se rozhodovalo koherentně. Máme stále ještě nekoherentní rozhodnutí národní volby, které nejsou v souladu s eh, další evropskou prioritou stále máme méně optimální volby u projektů, které jsou financovány. Neříkám, že jsme to zcela zastavili, neříkám, že můžeme zdisciplinovat úplně všechny, ale alespoň s touto druhou generací budeme mít všechny prvky na stole, tak abychom dosahli té kritické analýzy a potom abychom měli tu diskusi na všech úrovních. V rámci vaší vlastní kompetence, v různém kontaktu, který máte na politických úrovních, můžete maximálně využít ty materiály, které tady jsou, tak, abyste to směrovali k těm variantám, které jsou nejracionálnější a nej, přinášejí na evropské úrovni nejvíce benefitu. Toho tím chceme dosáhnout. Číně. My vítáme jakékoliv další zdroje financování. Čína má docela značné likvidní zdroje. Čína se především eh, zajímá o nějaká pevnější schémata, samozřejmě pokud jsou splněné podmínky. Podmínky jsou, že budete kupovat čínské výrobky, využívat eh, čínské dodavatele, potom bez koncesí a tak dále. Ono to nefunguje pro žádného finančního investora v Evropské unie. Eh, eh, oni se musí řídit stejnými pravidly jako ostatní investoři, takže my doufáme, že tento dialog, který teď máme v rámci té platformy Connectivity na nejvyšší úrovni, což bylo podepsáno mezi Evropskou unii a Čínou. Doufáme, že se nám podaří vysvětlit našim čínským partnerům, jaká jsou pravidla. A v těch diskusích my jsme velice upřímní, ale vidíme, že jsou tam stále problémy. Jeden symbolický projekt, který byl podepsán nedávno, byl Bělehrad Budapešť, to je pro Evropskou unii strašně důležité, ale podmínky, které byly vyjednány, zdá se, že nejsou zcela v souladu s pravidly veřejných zakázek a tak dále. O tom diskutujeme jak s maďarskou, tak srbskou stranou i s čínskou stranou, protože my prostě nechceme, aby vznikl nějaký precedent, který bude do budoucnosti uh, nešťastný, který bude dostávat ty nejzranitelnější země pod tlak. To jsou ty země, které jsou příští na řadě na členství, ale zatím ještě členy nejsou. E, pomoc a podpora, kterou bychom rádi z vaší strany, je ta ta kritická revize priorit, které před námi jsou, samozřejmě jsem řekl, měli jsme živou debatu, to se netýká jenom toho projektu Lyon Turín, ale všechny ty prvky tam jsou, fakta také a prosím, eh, pamějte na paměti, že jsme vám k dispozici, abychom vám poskytli všechny informace, které pro vás budou užitečné při analyzování toho i onoho projektu. Třeba Turín-Lyon, můžete to kritizovat z mnoha pohledů, ale nemůžete říct, že to je netransparentní, nebo nemůže to říct, že to neprošlo analýzou nákladů a benefitů. Žádný projekt v evropské historii nebyl tolikrát auditován, vyhodnocován, kontrolován, a nediskutovalo se o něm tolik. Samozřejmě akceptuji, že k tomu můžete mít kritické poznámky na projektům tohoto druhu, protože si myslíte, že prioritnější by bylo něco jiného, ale e, nemělo by se kritizovat to jako symbol. Je to skutečně symbolický prioritní projekt seznamu Evropské unie k různým horizontálním aspektům. Já si myslím, že jste to trefili přesně. Budeme to zahrnovat do popisu infrastruktury, která je potřebná. Samozřejmě prvky o tom, tak aby ta infrastruktura byla inteligentnější, zelenější a tak dále. Všechno jsou to věci, které můžete do toho do, dodat, tak abyste mohli optimálně využít, využít ty zdroje, kterých není dost. Otázka pana Nielsena. Ano, typické evropské financování pravidla je z nějakého zdroje, jako je třeba CEF, aby to v podstatě jako nakoplo, odstartovalo ten projekt v té složité fázi projektu. Uh, kdy bývá ještě hodně, hodně nejistot, co se týká ostatních účastníků a jejich finančního podílu. Typologie projektu, my, jaké podporujeme, to jsou projekty, kdy se dostaneme do toho projektu v té rané fázi s nějakou konkrétní sumou, abychom e, zviditelnili podporu na několik let, ale většina podpor podpory se poskytuje na počátku. Rozšíření settingu TNT děkuji nejenom za podporu pro západní Balkán, ale i e, pro otevření ostatních, pro ostatní členské země. Ten síťový efekt je přesně to, co chceme v těch plánech analyzovat. To se týká externí dimenze TNT. Doufáme, že bychom mohli přijít s nějakým užitečným materiálem pro kolegy, co se týká finanční podpory sousedních zemí, tak aby se to učinilo těmto, tímto prostřednictvím, ale vidíme, že ty země jsou dostatečně disciplinované na to, aby skutečně přišli s projektem, který má opravdu evropskou hodnotu. Podobně ty země jsou také velmi disciplinované, co se týká změn v regulaci a úpravách, tak aby mohla být ta infrastruktura pak využívána, to jsou ta soft opatření, tak aby bylo dodrženo AKI. Ne, a to není přesně součástí EIB, to je na otázku pana Rikeho, ale jasně INEA to je Centrum excelence, co se týká znalostí o různých projektech. Víte, ty diskuse, které běžně s EIB mýmáme, máme, musíme respektovat nezávislost EIB, eh, e musíme respektovat i nezávislost řídicího výboru EFSI, ale na pracovní úrovni spolupracujeme s EIB přímo a INEA je neustálou součástí toho týmu EIB, který má dopravu v odpově- ve své kompetenci. Nemáme zatím eh, tu plně dedikovanou expertní skupinu v oblasti dopravy. Využíváme všechny zdroje INEA, odborníci z komise nebo národní odborníci doplňování, ta rozpočtová stránka věci, prostě konstatujeme, nepotřebujeme žádné další granty. Všechny evropské finance by se měly přesměrovat do finančních instrumentů. Myslím, že je to příliš simplicistní. Hlavně v sektoru, jako je doprava, jsme ukázali, demonstrovali, že můžeme využít finanční instrumenty za předpokladu, za předpokladu, někdy jsou to komplexní operace, někdy můžeme přijít s dodatečnou podporou ve formě grantů. Takže buďte prosím na naší straně v svízelných rozpočtových diskuzích, hlavně v té středně dobré revizi, tak abyste nás podpořili, protože jinak bychom příliš rychle sklouzli do toho jedna velikost pro všechny. Co se týká sekuritizace některých projektů, já si myslím, že ještě tak daleko teď nejsme. Zatím nemáme dostatečné portfolio projektů, které by byly na stejné vlnové délce. Skutečná sekuritizace může být naším cílem, až budeme mít tematické portfolio projektů, urbání projekty, projekty eh, jiného typu, tak, aby to mohlo být eh, přetvarováno v ten finanční instrument. Eh, vždycky je těžké vybrat datum pro dny TNT. Máme tam půldenní konflikt s plenárkou Evropského parlamentu, ale doufáme, že to vám nezábrání v tom, abyste se hromadně účastnili. Rozhodně máme program, který se týká důležitých eh, politických rozhodnutí předtím, než plenárka začne. Také jsem vzal eh, na vědomí poznámky paní Bilbao a pana předsedy. Ano, to je velice dobrá cesta, jak přesměrovat argumentaci ve smyslu, co je potřeba, kde jsou jaké priority. Myslím, že se pokusíme na základě té diskuse podívat se na projekty způsobem, jak to popisujete. Budeme chtít analyzovat náklady, nefinancování a nevyvíjení těch projektů. Máte pravdu. Žádný z prioritních projektů starých dobrých dní zatím nebyl završen. Když se podívám na různé e, volby a výběry, tak e, to by nám také možná mohlo pomoct zdůraznit víc ty my budeme to provozovat. Neříkám, že budeme žít s tím stávajícím dodatkem na řízení. Ehm, samozřejmě my chceme, aby docházelo k dynamickým změnám na základě konkrétních výsledků, abychom financování poskytli tam, kde to bude mít největší pákový efekt. Jsem rád, že konečně došlo k nějakému vývoji v tom důležitém tématu. Ano, máme dva cíle. Za prvé, první cíl to byly ty velice rané dny, což je snaha posunout co největší množství dopravy ze silnice. To je stále úhelný kámen našeho úsilí pod vedením Briana Simpsona, ale druhý aspekt je podpora napojení těch odlehlých oblastí. Ano, to je součást toho rozhodování v ten tým. Nemáme tam nic prominentního, ale pokusíme se využít ty dálnice tak, abychom mohli obsloužit eh, ty izolované a odlehlé oblasti. To bude součástí plánu pana Simsna. A nakonec závěrem, když se podívám na různé projekty přeshraniční, malé a tak dále, ten nový způsob vnímání koridoru myslím, že nám pomůže, abychom si potom mohli vybrat. A já opravdu doufám, že se účastníte diskuse aktivně, tak aby se využili všechny ty materiály, nejenom eh, ty pracovní plány, ale každý jednotlivý z těch plánů, který má fun, analytický fundament, který sleduje různé charakteristiky, tak abyste nás mohli dále podporovat a navádět k tomu, abychom přijímali správná rozhodnutí. Děkuji, pane Onedy. Dvě otázky zůstaly bez odpovědí. Mohu se ještě zeptat? Já jsem se na, zeptal, zda byla nějaká nová analýza po té, co francouzský účetní dvůr řekl, že to nebude stát 12, ale 26 a ten rozdíl 14 miliard se dá nějak odůvodnit. Poté, co se ukázalo, že bude nový koridor z Bratislavy směrem ke středozemnímu moři, je teď nějaká nová analýza pro ten tunel Semmering, protože možná ta trasa teď bude hotová a právě pro nákladní zboží bude třeba, pro nákladní dopravu bude možná výhodnější, eh, jak to bude s tím tunelem, jestli se vyplatí, nevyplatí. Já si spíš myslím, že nevyplatí. Je tedy nějaká nová analýza, nějaké nové hodnocení? Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji za to, že mě vždycky přinutíte zodpovědět takové ty konkrétní otázky, kterým se snažím vyhnout. Klionu eh, Lyonu, eh, Turín, tak eh, zde francouzský účetní dvůr provedl analýzu a ta analýza potvrzuje ty původní náklady s tím, že tam byla ex- extrapolována inflace. Takže v současnosti je to 12 miliard. Není to tedy to číslo, které se e, objevilo v té zprávě účetního dvora. A u té druhé otázky, tam jste jaksi zasáhl k, do, na hranice toho, co e, vím, takže tam bych to musel vyhledat. Dobře, takže my vám dovolíme, abyste nám to řekl později. Ještě pan Rike, já mohu tu otázku zodpovědět. Pokud jde o ten rozdíl e, u těch částek, které zmiňoval účetní dvůr, tam jde o 9 miliard navíc A pak je tam eh, ještě 14 miliard, to je, to je jaksi eh, z Lyonu k těm eh, prvním staveništím. Tam je vlastně několik tunelů, ale pod těch 14 miliard to je ještě vůbec, než se dojede k tomu prvnímu tunelu. A pak těch 9 miliard je na ten tunel. To je dann ganz was anderes. Aber jetzt Na tady je něco jiného. Nyní ještě Marko Vali. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že mohu ještě zareagovat. Mně se vůbec nelíbí, jakým tónem komise hovoří, když po ní chceme ty informace. Protože komise, tedy, tedy výbor pro kontrolu rozpočtu, ve kterém, ve kterém jsem jako koordinátor, se rozhodl, že tedy chce ty informace o projektu Lyon Turín. I náš sekretariát parlamentu, tedy ne sekretariát mé skupiny, ale sekretariát parlamentu toto oficiálně zaslal a DG Move prostě neodpovídá. Podle mého názoru jim to příliš dlouho trvá, než nám odpovědí. Já si prostě přeji, aby to, ty informace byly jasné a transparentní a vy nám zde prostě nemůžete říkat, že ta transparentnost existuje již nyní, protože to není pravda. My chceme ty informace mít co nejdříve. Nevím, zda mi je můžete sdělit vy, ale to není pouze moje žádost, to je žádost za celý Evropský parlament, který požaduje ty informace, případně jasné a veřejné zdůvodnění toho, proč nám je poskytnout nemůžete. Děkuji. Já chci ještě, jsem dál ještě třema osobám možnost eh, položit otázku, takže nyní máte možnost zareagovat. Eh, ta poslední věc, eh, by samozřejmě eh, vždy eh, chcete informace, to je jasné. My si myslíme, že vy byste měli mít všechny ty informace, které máme i my. A cokoliv po nás budete žádat, my vám poskytneme, pokud, a zde je to jediné, pokud nám eh, ti promotéři, ti stavitelé ne jak se to nezakáží, pokud nám nepožádají, abychom to utajili, ale to jsou pouze některé věci, které jsou součástí těch formálních projektů, které nemůžeme zveřejňovat, ale všechno ostatní audity, analýzy a tak dále, k tomu budete mít přístup. A my se s vámi více než rádi setkáme i bilaterálně, abychom o tom diskutovali. Tam V tomto případě vám ještě jednou skutečně velice děkuji za přednášku za otázky a odpovědi. Byla to velice dobrá a živá diskuse a samozřejmě budeme toto téma i nadále sledovat. A nyní se dostávám k dalšímu bodu, což je bod různé. Já pod bodem různé nic nemám a příští zkuze se bude konat eh, ve čtvrtek 7. dubna v 9 hodin. Tímto končím naši schůzi a těším se, že se opět setkáme 7. dubna v 9 hodin. Děkuji mnohokrát a přeji vám krásný zbytek dne.